Check. Check. Can we start? I will speak Polish. Tak eh, dobrý den, začneme a já budu hovořit polsky, takže prosím, nasaďte si sluchátka. Tak jenom bych začal připomínkou Eh, našeho sanitárního režimu. Dámy a pánové, eh, situace sísející s covidem je velice obtížná, takže bych prosil všechny ty v sále, kromě těch, kteří právě hovoří, aby eh, si řádně nasadili roušky, tak aby měli zakrytá ústa i nos. Prosil bych o to skutečně všechny v sále. Dámy a pánové, srdečně vás vítám na prvním zasedání našeho zvláštního eh, výboru Evropského parlamentu eh, pro boj proti rakovině. Eh, měli jsme tady setkání s koordinátorů a to vám s tím vás seznámím. A nyní se ptám, zda má někdo připomínku k našemu programu. Ne, takže přijato chtěl bych vám říci dobrou a důležitou informaci. Paní Petra de Suter se stala vicepremiérkou v nové belgické vládě. Chtěl bych jí srdečně poblahopřát a já doporučuji, abychom ji zatleskali tady k tomu jako blahopřání. Znamená to, že paní Desuter již není poslankyní Evropského parlamentu, byla koordinátorkou pro zelené v našem výboru a bude ji eh, zastupovat paní kolegyně Michelle Rivazi. Eh, srdečně vás zde vítám a blahopřeji. Také chci říci, eh, že jsme na dnešní zasedání pozvali eh, paní komisařku Stelu Kyriakidesovou, ale bohužel eh, vzhledem k tomu, že je obtížná situace eh, v oblasti covidu, není možné, aby se dnes dostavila. Nicméně přislíbila nám, že se k nám zastaví na schůzi 27. října. Eh, paní komisařka to už potvrdila. Eh, bude to 27. října ve 13.45 a eh, to bude ta schůze, začátek schůze a paní Kyriagidisová zde bude od 14.3. do 15.45 15 a je to 27. října, čili 14.30 až 15.45, výměna názoru s paní komisařkou Dikes a e, mimo jiné se budeme bavit o dokumentu, který e, bude e, představen komisi 9. prosince. Já bych tedy skutečně prosil všechny poslance, aby se připravili na tuto debatu, eh, o které se budeme bavit v tomto dokumentu. Taky chci připomenout, že říjen je měsícem boje proti rakovině prsu. Je velice známo, že je to ta nejčastější eh, odrůda Eh, rakoviny v Evropské unii. Máme velké rozdíly v Evropské unii, pokud se týče prevence, včasné diagnózy a také léčby a její úspěšnosti. Eh, tím se tedy budeme eh, bavit na příštím zasedání výboru a snad by to mělo se stát ještě předtím, než nás navštíví paní komisařka Kriadakis. Nyní se ptám, zda jsou nějaké připomínky k zápisům z našeho zasedání z 23. září. Zdá se, že ne, takže eh, přijato. Dámy a pánové, já tady s radostí zahajuji první zasedání výboru Beka. Eh, myslím, že ve vašich zemích eh, vznik našeho výboru vzbudil velký zájem. Máme zde velká očekávání a sice, že tento zvláštní výbor bude zde přím, nástrojem k tomu, aby se pokročilo eh, v boji proti rakovině v Evropské unie. Eh, výsledky by měly být reálné a konkrétní a já tedy doufám, že tomu tak bude. Eh, uplynulé zasedání s koordinátory mě dává určitou odvahu a víru, že tady skutečně něco dokážeme. Vytvoření eh, naší, našeho výboru ukazuje, jak důležitý je boj proti rakovině. Víme, že v roce 2020, eh, podobně jako každý rok, eh, můžeme očekávat 2,7 milionů nových onemocnění onemocnění rakovinou, přičemž zemře na tuto chorobu 1,3 milionu lidí. Hm, bojovat tedy proti tomu a naše dosávadní eh, způsoby eh, diagnostiky a tak dále eh, mě napínují, naplňují optimismem. Chceme tedy také v rámci udržitelných cílů OSN snížit umrtnost z těchto chronických chorob na těchto chronické choroby o třetinu. Eh, paní komisařka Ursula eh, von der Leyen eh, se zavázala, že se bude soustředovat na boj proti rakovině. To znamená, že komise vypracuje příslušný dokument a předpokládám, že se bude zabývat zejména těmi klíčovými etapami choroby. To znamená prevence, včasná diagnóza, léčba, a péče a také kvalita života po vyléčení. E, to vše je součástí našeho mandátu, který jsme dostali e, v červnu roku 2020 jako tento výbor e, mandát. K rakovině je třeba přistupovat holistickým způsobem. Rakovina velice zatěžuje naše zdravotnictví a je problémem také pro lidi a pro rodiny. Eh, zažíváme určitou nerovnost mezi členskými zeměmi EU. Eh, e eh, to se týká tedy šanci na vyléčení a to není dobře. To by skutečně nemělo záležet na místu bydliště. Chceme tedy, aby všichni byli stejně chráněni, aby měli stejný přístup k prostředkům léčby, k rehabilitaci a k novému zapojení do společnosti. Na splnění toho mandátu máme pouze 12 měsíců a za tu dobu bychom měli eh, vypracovat konkrétní doporučení pro členské země a evropské instituce. Ale chci podtrhnout eh, ještě jednou, eh, že rakovina Eh, skutečně je záležitost velmi vážná. Jestliže eh, dokážeme eh, budovat silnice, infrastrukturu, bojovat proti koronaviru a podporovat kulturu, tak mm, skutečně není důvod, abychom se nebránili rakovině. Je skutečně nutné, abychom zde přijali také legislativu. Paní Veronika Trinat Lenoir bude eh, naší spravodajkou a má tedy s vlastní osobní historii preventiv, eh, eh, skutečně zájmu o, tento, o tuto oblast. Drahá Veroniko, dávám vám nyní hlas a rádi si vyslechneme tvé úvodní myšlenky a to, co tedy bude v tomto příštím dokumentu, který vypracuji eh, ve spolupráci s koordinátory našeho výboru. Thank you very much, Chair. Dear Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Víc než 30 let se věnuji boje proti rakovině. To je eh, zásadní otázka, Mm, veřejného zdraví a je to eh, přední příčina úmrtí v Evropské unii. Eh, vždycky v pátek eh, vyučuji na univerzitě a také se věnuji pacientům v onkologické kliniky v New France. Eh, jsem velice hrdá a je pro mě velkou ctí, že jste mě eh, jmenovali za zpravodajku v tomto speciálním výboru. Podle mého názoru Evropa by měla eh, přijít s ambiciózní reakcí na miliony, dokonce miliardy žádostí evropských občanů, kteří jsou různým způsobem postiženi. Tento plán by se měl zabývat eh, plánem eh, na to, eh, jak snížit ten počet 1,4 milionu lidí, kteří umírají každý rok na tuto chorobu, a to včetně dětí. Je skutečně nezbytné, aby pacienti dostali účinnou a také inovativní péči. My eh, reagujeme na očekávání více než 12 milionů eh, občanů, kteří jsou vyléčeni z rakoviny a eh, bojují s návratem do společnosti. Také chceme chránit budoucí generace proti, tyto, proti těmto sanitárním hrozbám. A zároveň bychom se měli věnovat obavám vlád, které eh, se potýkají s stále vyšší ekonomickou zátěží eh, této eh, choroby. Ačkoliv úmrtnost na rakovinu mírně poklesla díky screeningovým kampaním, bohužel nám tedy počet, zvyš, počet pacientů, u kterých je rakovina zjištěna roste a to souvisí také s prodlužováním délky života. Eh, já musím říct, že mám zkušenost zvláštně z vlastního města, ale přesto eh, musíme eh, říci, že za hm, dva, tři roky by se měl zvýšit počet pacientů o další milion lidí, 800 tisíc lidí. Musím říci, že je to tedy eh, choroba fyzická, ale je to také choroba sociální. Eh, my máme dneska 54% eh, lidí, kteří přežijí tuto chorobu, u dětí je to 80% ale eh, těch 54% to je průměr z čísel, eh, které eh, jsou v intervalu 38 až 64% v různých zemích, čili 20% rozdíl. My nemáme stejnou prevenci, stejnou ochranu proti rizikovým faktorům, nemáme stejnou, stejné školení, stejnou informaci o tom, jak se chránit a potom, co s tím dělat. My musíme urychlit přístup k kvalitní péči a e, také potřebujeme, abychom všichni měli stejnou šanci po vylečení z této choroby e, zapojit se znovu do společnosti a do ekonomiky a obnovit si sociální a také citový život. E, pro nás ten evropský plán by neměl pomoci pouze tomu, aby lidé žili déle, ale také, aby právě všechna, všechny ty druhy nerovnosti se zredukovaly. Eh, rakovina není jednoduchá a není levicová ani pravicová. Eh, já se domnívám, že bychom měli eh, podporovat přístup, který se bude zaostřovat na člověka, občana, na jeho práva. Eh, budeme eh, krást důraz na eh, rovnost, udržitelnost, inovaci a další hodnoty. Rakovina zdá se, že Eh, modeluje patologii také pro další choroby, takže náš rakovinový plán by měl být ku prospěchu také pacientům s jinými chorobami. Organizace zdravotnických systémů zůstává v kompetenci členských zemí. Nicméně eh, jsou důvody, proč bychom měli mít společnou politiku na evropské úrovni. Proto tedy ten evropský plán by měl být jakýmsi prvním krokem k unii zdravotnictví či unii zdraví. Já musím říct, že se skutečně velice těším na to, jak se budeme spolu potýkat s touto výzvou. Pane předsedo, vážení koordinátoři, my jsme před pár minutami začali pracovat na eh, předběžném plánu eh, slyšení a debat. E, je zde poptávka, abychom co nejdříve měli pracovní dokument, e, který bude obsahovat naši pracovní metodiku a bude se soustředovat na to hlavní, ovšem zatím bez doporučení. E, moje pracovní metoda se bude odehrávat v pěti osách a to je moje poslední informace. Za prvé určit hlavní, hlavní osu čtyř oblasti eh, akcí, to znamená eh, rozhodující faktory pro prevence, screening a včasná diagnostika, kvalita péči a rovnost přístupu k této péči a podpora vyléčených pacientů a jejich příbuzných. Za druhé chceme identifikovat eh, eh, způsoby a eh, hlavní akce. To znamená, potřebujeme holistický přístup, kde tedy se budou účastnit lékaři mnohých mnohých specializací, musí to být vědecký, klinický vývoj a tak dále. A třetí věc, sdílení expertízy a znalostí a já vím, že tato věc leží na srdci našemu předsedovi, poněvadž já stejně jako on se domníváme, že e, sdílení mezi členskými zeměmi je důležité, poněvadž v každé zemi je něco pozitivního, musíme v tom být spolu. A třetí bod, e, vypracovat ambiciozní cíle na základě měřitelných a reprodukovatelných indikátorů, eh, jak na evropské úrovni, tak na úrovni národní a na základě toho dát eh, jasná doporučení českým zemím. A také eh, potřebujeme klíčové faktory úspěchu, včetně tedy naše kapacity. A to znamená, že musíme zapojit co nejvíce zainteresovaných stran, včetně eh, pacientských organizací. V neposlední řadě je třeba zajistit silný a jasný závazek eh, v tomto směru od komise a členských zemí. Já jsem velice ráda, že se mohl dělit o tyto myšlenky s vámi a děkuji vám za pozornost. Bardzo děkujeme, Veronika, za... E, děkujeme, Veroniko. Děkujeme, Veroniko, za úvodní e, slova o tom, jak chcete pokračovat. Za moment otevřeme debatu a já navrhuji, abychom e, nejdříve dali slovo koordinátorům, vždycky koordinátor Veronika a tak dále, a potom volná diskuse členů výboru. Mělo by se to týkat našich problémů a dilemat. Máme dvě etapy práce. To nejdůležitější je ta zpráva, eh, která musí být hotová do roka a já myslím, že v této zprávě eh, by se měla objevit eh, data, která jsou velice přesná, očekávání a tak dále. A druhá věc, to bude hm, aktivní představení našich návrhů a témat. A Eh, naše připomínky tedy k plánu boje proti eh, rakovině paní komisařky Kyriadis. Eh, jsou to tedy dvě koleje, je to velice důležité, ale také obtížné pracovat takto paralelně a skutečně eh, hlavně ta tvrdá práce na onkologické zprávě, to bude vlastně kro naší práce. Tak a nyní Cindy za EPP jako první koordinátorka, prosím, máte slovo. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce, naší skvělé kolegyně Veronik. Já si myslím, že jste zmínila všechna důležitá témata eh, v rámci boje proti rakovině a sdílíme váš globální přístup, stejně tak jako ducha té zprávy. A myslím si, že je důležité, abychom v tomto výboru nyní vedli takovou úvodní výměnu názorů, abyste získala ještě více myšlenek a více informací o tom, jaké má která skupina priority a poté to zapracovala do svého dokumentu. Myslím si, že je skvělé, že už se konečně můžeme pustit do práce v tomto velice významném výboru. A za EPP, jakožto koordinátorka, mohu říci, že budeme aktivně přispívat k důležité činnosti tohoto výboru. Pokud jde o naše hlavní priority, ty jsou v zásadě stejné jako to, co zde již zaznělo. Také bych se chtěla zaměřit na výzkum a inovace. Je třeba aby Evropská unie eh, byla jakýsi eh, předvoj, aby eh, řídila ty otázky ve výzkumu a inovace. A na to samozřejmě se musíme zabývat i financováním, sdílením dat, sdílením expertízy a také se zaměřit na to, jak bychom mohli využít umělou inteligenci, jak využít různých aplikací. je důležité, abychom eh, zredukovali ty eh, sociální a zem, eh, zeměpisné bariéry. Musíme se podívat na to, jaká je situace v jednotlivých členských státech. Samozřejmě včasné zjišťování, vakcinace, prevence, to všechno jsou velice důležitá témata. Ale to nejdůležitější, co jste také zaznělo, je to, aby Eh, všechno, co tento výbor dělá, eh, bylo zaměřeno především na pacienty, jejich rodiny, eh, zdravotní odborníky, pečovatele, jak paní zpravodajka také zmínila. Myslím si, že skutečně ten přístup musí zasahovat do všech stran, zaměřit se na veškerá témata. A taková osobní poznámka, pane předsedo, pokud smím, již, bych eh, rá, již nyní bych ráda zmínila některá eh, klíčová témata, řeknu to stručně. Jednak jde o přístup k léčbě, k k eh, velice specifické skupině lidí, tedy mladým lidem, teenagerům, adolescentům, kteří čelí rakovině v době, kdy by měli chodit eh, do školy, eh, na schůzky, eh, seznamovat se. Je to doba, kdy mladí lidé stejně čelí mnoha otázkám a nejistotě a teď vlastně navíc k tomu ještě se bojí toho, jak to třeba dopadne s jejich plodností. A potřebujeme, aby tito lidé vyžadují samozřejmě i duševní pomoc. A také je zde určitý problém, že oni jaksi nespadají ani eh, pod pediatrii, ani pod eh, léčbu dospělých. Jsou v jakémsi meziprostoru a to se třeba týká i účasti na různých klinických zkouškách. Ti mladí lidé se třeba nemohou účastnit zkoušek pro dospělé, byť by jim to třeba mohlo pomoci. A potom je zde ještě otázka eh, gramotnosti v oblasti zdraví. Není to pouze otázka eh, e-health eh, a dalších programů, ale je to obecnější otázka, protože pokud budou lidé dostatečně vzdělaní v oblasti zdravotnictví, tak mohou činit lepší volby. Nemůžeme pouze ukazovat na to, kdo co udělal špatně. A myslím si, že jakési eh, je tak dobrá regulace a eh, nasměrování lidí určitým směrem může hrát významnou roli. A třetí eh, osobní připomínka se týká přeživších. Eh, takzvané druhé prevence. Je třeba zabývat se také bojem eh, s finanční diskriminací. To jsou tedy některé eh, ty obecnější připomínky, plus jsem k tomu připojila své osobní návrhy. A v každém případě se těším na dnešní diskusi a také na návrhy paní zpravodajky co bychom vlastně Evropské komisi měli sdělit, eh, jaké budou ty hlavní priority, na kterých bude výbor Beka pracovat v souladu se svým mandátem a při dodržování eh, zásad rozdělení pravomocí. Děkuji mnohokrát. Teď prosím vás, dodržujte řečnický čas. A máme zde také ty epidemiologické podmínky, takže čas eh, je eh, omezený, eh, je nás zde hodně a dodržujte prosím řečnický čas. Nyní tedy paní Alexandra Morety za SAD v, v remotu. Měla by být připojena na dálku. Paní Morety, máme s vámi spojení? tak asi se zdá, že je tady nějaký technický problém. Tak máme paní Alexandru? Technikové mi signalizují, že bychom se měli spojit, tak vás poprosím o minutku strpení. Alexandro, eh, zmáčkněte prosím ten speak button. Alexandro, jste, Jste tam? OK, máme problém technický. Dobře, máme technický problém, takže pan Stefan Ton Uh, it's a pleasure Eh, zdravím vás, pane předsedo. Jsem rád, že jako koordinátor za eh, Renew mohu dnes eh, s vámi hovořit. Blahopřeji paní zpravodajce Triel Noir za jmenování do této funkce a vím, že jistě odvede velice kvalitní práci. Co bych chtěl říci já? Toto není technický výbor. My nejsme komise, my jsme parlament. A to, co brání pokroku v evropské politice boje proti rakovině, to není, eh, jak si to nejsou nějaké technické, eh, nedostatek těch technických eh, věcí, to je spíše otázka politická, otázka určitého neporozumění a tento výbor by se měl chovat velice asertivně a měl by přispět k tomu uh, zvýšení porozumění. Protože pokud na konci přijdeme s nějakou kvalitní technickou zprávou a rada nám potom ukáže, že má prázdné kapsy a v podstatě žádné uh, kompetence, tak by ta práce vyšla vniveč. Uh, komise bohužel je velice špatná kvalita zvuku, který vypadává. Chtěl bych proto požádat všechny členy eh, výboru BK o to, abychom přemýšleli asertivně, abychom jednali s radou i s komisí a také s konferencí o budoucnosti Evropy. Boj proti rakovině může být eh, takovým eh, odkazem celého tohoto výboru a celého tohoto volebního období Evropského parlamentu my eh, v podstatě máme ty problémy také eh, z toho důvodu, že politika velice zaostává za tím, eh, co již známe v oblasti technické a vědecké. Děkuji Nikolau, já mám podobný názor jako ty. Myslím si, že musíme vytvořit ambiciozní zprávu. Bude to jeden z mnoha dokumentů, ne, neměl by to být jeden z dokumentů, který Eh, s kterým parlament přijde, měl by to být skutečně dokument velice eh, odvážný a inkluzivní. Ale paní Morety zdá se, že už je s námi spojená, máte slovo. Eh, děkuji mnohokrát za to, co zde již zaznělo. Bohužel zvuk je velice nekvalitní, neustále vypadává. Tento výbor by měl eh, postupovat eh, tak, jak naznačili již předřečníci. Pokud jde o výzkum, prevenci a další otázky, jak správně řekla paní zpravodajka, vše je to velice úzce spojeno se sociální spravedlností. Víme, že zde existují velké rozdíly třeba mezi jednotlivými zeměmi. Některé zemi se více daří zachraňovat životy, jiné třeba nikoli. A my se domníváme, že tento výbor by mohl hrát velice zásadní roli i při snižování těchto rozdílů. Také je třeba zdůraznit otázku eh, pediatrickou, protože stále ještě máme v Evropě mnoho dětí, které umírají na rakovinu. Je velice důležité bojovat eh, také za dostatečné finanční prostředky v rámci eh, nového víceletého finančního rámce. Také je třeba zaměřit se na nedostatek léků, na otázku přístupu k léku, to je rovněž zásadní. A pak je třeba také bojovat proti diskriminaci, včetně genderové. Bardzo dziękuję za wypowiedź. No niestety... Děkuji vám. Eh, my tady pracujeme ve velmi obtížných epidemiologických podmínkách a pravděpodobně to bude trvat ještě dlouho, eh, takže prosím eh, vás o trpělivost, že tady někteří jsou připojeni online, ne všichni mohou tedy být zde v sále. My máme tedy ambici vyslechnout také pacienty, ale situace Eh, ukazuje, že tady to budeme muset posunout, poněvadž eh, jsme svědky velice drastických růstů eh, počtu onemocněných kalem. Takže nyní další řečník. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní zpravodajko. Já jsem velice ráda, že se mohu účastnit práce tohoto výboru který bude jistě hrát eh, velice specifickou úlohu v tom, že bude muset, jak jste již velice správně řekli, eh, zaměřit se na velké množství oblastí, nezacházet do přílišných detailů, ale alespoň na začátku bude třeba, abychom byli do určité míry techničtí, abychom přesně věděli, o čem hovoříme. Vy jste, paní zpravodajko, zmínila těch pět eh, klíčových oblastí, oblast prevence, ochranu, především ochranu na pracovišti, eh, diagnostiku nemoci, léčbu a vše, co se točí kolem eh, léčby a péče a potom samozřejmě doprovázení pacientů eh, v průběhu té diagnózy, léčby, tedy před tou nemocí i po ní, následnou rehabilitací a tak dále. Já si myslím, že tato nemoc, která má jaksi sebou spojenu velkou symboliku. Musí být jaksi oddramatizována, protože eh, ve spoustě věcí eh, již eh, dokážeme léčit. Musíme se tedy jak bylo řečeno, zaměřit na výzkum, inovace, také na některé ty méně známé její oblasti. Eh, já se zaměřuji na ty takzvané eh, vícefaktorové rakoviny, eh, které, ke kterým bude častěji docházet, byť se na ně zatím příliš nezaměřujeme. A také mou prioritou je rakovina u dětí. To znamená, že my musíme být do určité míry techničtí, tak abychom nepřehlédli některé důležité oblasti a také budeme muset přijít s některými doporučeními a tam samozřejmě musíme postupovat politicky, protože veškerá práce našeho výboru eh, se tedy pohybuje v rámci pravidel a výsad eh, našeho parlamentu, ale zároveň také musíme respektovat eh, prerogativy a výsady členských států, které mají své vlastní zdravotní politiky a je zde třeba respektovat subsidiaritu. Myslím si, že budeme muset najít poměrně jemnou vyváženost, jemnou rovnováhu, ale myslím si, že všichni společně to zvládneme. Děkuji. Bardzo dziękuję. E, Mich... Děkuji vám. Michel Rivazi, prosím, zelení. Trip online. Michel. Zapraszamy. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Dobrý den. Pro mě je toto téma velice zásadní tedy boj proti rakovině, protože se nás to může všech týkat i osobně, může se to týkat eh, našich blízkých, eh, rodinných příslušníků a je zde skutečně epidemie rakoviny, 2,8 milionů nových případů rakoviny ročně. To je opravdu epidemie. Já souhlasím s paní zpravodajkou, pokud jde o ty hlavní směry, o ty hlavní osy já bych se opravdu zaměřila především na oblast prevence, protože ta spadá do pravomocí Evropské unie. Je třeba jasně stanovit, která jsou zde rizika, rizikové faktory, ale jsou zde také, je zde také řada těch nových rizikových faktorů. A zde je úkolem Evropy zaměřovat se například na chemické znečištění, endokrinní disruptory, elektromagnetické pole, znečištění vzduchu. To všechno je třeba vyhodnotit. A máme také Evropskou observatoř pro eh, výzkum rakoviny a tam eh, bychom samozřejmě eh, se měli zaměřit na výzkum. Máme program Horizont 2020, A zde je třeba se podívat, zda to skutečně odpovídá skutečnosti. Pak je samozřejmě velice důležitá také výměna expertízy, odborných zkušeností v oblasti léčby či diagnózy. Já bych se chtěla zaměřit na rakovinu dětí, jejich případy silně narůstají. Zde je třeba přesně analyzovat, z jakého důvodu Eh, k tomu dochází, ať již jde o nádory či leukémii. A také je třeba, aby náš výbor eh, jak si spolupracoval eh, s tím celkovým plánem, se kterým přichází Evropská komise. A úkolem parlamentu tedy eh, bude rovněž k tomu přispět, aby naše doporučení byla v souladu s tímto plánem. Bardzo děkuji za vypověď. E, Chci povědět... Děkuji. Chci ještě říci, že vlastně e, e, toto je také moje, tedy tumory, zejména u dětí, to je také moje specializace a musím říct, že tam u dětí eh, to zase není až tak strašné jako u dospělých, ale i zde je co třeba napravovat a je třeba pomáhat lidem. Nyní paní poslankyně Kopčinská. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poblahopřát eh, paní zpravodajce eh, za tuto novou roli já tedy vím, že z jejich předchozích prací, eh, třeba eh, Youth for Health, eh, tak vím, že ta zpráva o rakovině bude velice kvalitní, že zde bude zahrnut kompromis mezi všemi politickými skupinami. Já bych eh, chtěla se zeptat eh, na několik věcí u této příležitosti. Eh, mohla byste přiblížit své stanovisky, pokud se týče podpory iniciativy vzniku Evropského institutu pro rakovinu, což by měla být platforma, která bude reflektovat ty nejlepší zkušenosti a znalosti z evropských sítí o rakovině podle vás, jakým způsobem může takový institut přispět ke současné úrovni spolupráce? Chtěla bych připomenout, že máme klinické výzkumné programy, výměna informací a sdílení nejlepších mm, postupů. Také máme e, země, Eh, pardon, také máme instituty ve všech členských zemích, eh, které se týká výzkumu novotvaru. Takže jakou eh, roli by v tomto předivu měl sehrávat právě ten Evropský institut pro rakovinu? Děkuji a těším se na spolupráci. Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní paní Kateřina Konečná zaguje z Česká. Kateřina Zabradí. Online. Přejete si promluvit, paní Konečná? Dobrý den. Mamy cię odwróconą e, w, w, pionie. Więc... E, jste obrácená na 90 stupňů. Vidíme vás na křivo. Teraz je OK? Teď je to v pořádku, děkujeme. Mluvám se. E, já budu velmi stručná, jen pár bodů jménem našeho šedou zpravodaje za GUE NGL, který se omlouvá, protože v tuhle chvíli na cestě z Kypru takže bude až eh, odpoledne, ale každopádně chtěla bych poděkovat paní zpravodajce. Myslím, že na řadě těch bodů se shodneme. Eh, já jenom eh, zmíním pár, které jsou pro nás jako pro GUE NGL ty nejdůležitější. Především to, že bychom se měli bavit o včasné diagnostice, protože je evidentní, že ne všichni občané Evropské unie mají uh, stejný přístup k léčbě, eh, k diagnostice ve stejném čase a je to ostuda, je to naše ostuda, protože uh, my nemůžeme selektovat občany Evropské unie na lidi z řekněme, států, které si s tím umí, umí lépe poradit a ze států, které si s tím tak neumí poradit. S tím má samozřejmě úplnou souvislost, transparentnost cen léčby. Eh, tam všichni víme v Evropském parlamentu, jak složitý eh, je donutit členské státy k tomu, aby přistoupili eh, na tu naši legislativu ohledně HTA, ale i v rakovině by to mohl být velký posun a mohli bychom tím zpřístupnit léčbu daleko dříve pacientům. Rádi bychom se také velmi intenzivně zabývali podporou rodin pacientů, protože je to věc, o které se mnoho nemluví a přitom to má fatální důsledky eh, v těchto rodinách a myslím si, že eh, jako vyspělá společnost tím musíme poskytovat naši podporu a péči. Eh, zároveň je tady samozřejmě COVID-19 a to, co se dnes děje, že lidé jsou pozdě diagnostikováni, protože mají strach chodit k lékaři, mají, nemají tak dostupné vyšetření, protože nemocnice jsou zahaleny Eh, nebo zahlceny eh, právě pacienty s covidem, tak může v následujících letech přinést eh, obrovskou křivku vzrůstu počtu pacientů s rakovinou a bohužel ve stádiu, kdy už nebude úplně možná léčba. A zároveň bychom rádi, aby jsme se zaměřili, jak už bylo řečeno, nejenom na dětskou rakovinu, ale i na rakovinu takzvaně vzácnou, protože velká, velké procento rakoviny jsou, je takzvaná rare cancer, a je to obor, kterému se příliš nevěnujeme a přitom by bylo dobré, abychom eh, si opět vyměňovali zkušenosti napříč a ta diagnostika se tím pádem ulehčila. To znamená, paní zpravodajko, jsme na vaší straně, těšíme se na spolupráci a myslím, že v tomto máme všichni stejný cíl. Děkuji moc. Bardzo dziękuję pani. Děkuji vám, paní Konečná. A teď ještě v tomto kole prosím, aby Veronika, naše zpravodajka, si vzala hlas a poté bude diskuse. Takže Veroniko, máte slovo. Thank you very much. Ano, dě- děkuji za slovo. Eh, velice ráda jsem si vyslechla tolik dobrých podnětů a s většinou z nich souhlasím, asi se všemi souhlasím. souhlasím s tím, že náš výsledek by měl být ambiciozní, že by se měl týkat eh, jednak té technické fáze, ale pak by nakonec měl dosáhnout i politické schody, aby bylo jasné, že ten hlas Evropského parlamentu bude dostatečně silný. Náš výbor je skutečně zvláštní, speciální a měli bychom být dostatečně odvážní Měli bychom eh, přemýšlet o eh, rakovině, měli bychom být takým se symbolickým výborem. Um, dovolte mi teď vyjádřit se k některým věcem. Hovořili jste o výzkumu, o tom, že Evropa by měla být průkopníkem výzkumu, také jste hovořili o tom, že zde musí být rovný přístup. To je pro mě velice důležité. Ten nerovný přístup je ve všech zemích. Například v mé vlastní zemi, abych tedy trošku pohovořila o své vlasti, tak u nás bych, já bych třeba byla ráda, abych věděla, jak to vypadá s očkovacím programem proti eh, viru HPV eh, v jiných zemích. Protože v některých, každá země zkrátka je v některé oblasti eh, lepší a v některé oblasti horší. Není to vždycky tak, že každá země by byla úplně nejlepší ve všem. Je to mnohem složitější. Takže je opravdu dobré, abychom si vyměňovali zkušenosti. Také souhlasím s tím, že máme podporovat rodinu, eh, také pečovatele i zdravotníky. Pak tak eh, rovněž se musíme zaměřovat na speciální skupiny. Jsou zde děti, ale pak je zde také ta skupina AJA, to znamená adolescenti a mladí dospělí. Dále musíme podporovat to, aby pacienti po té, co se vylečí, se mohli vrátit eh, do práce, aby také zde musíme samozřejmě se zaměřovat na prevenci, a na boj se všemi takovými těmi prekurzory vzniku rakoviny. Nakonec bych se ještě vrátila k otázce paní Kopinské, Kopčinské, pardon. Hovořili jsme o té myšlence zřízení speciálního institutu pro boj s rakovinou. Je to vlastně i v určitých programech a já doufám, že to bude odhlasováno dnes i ve výboru Envy, tato myšlenka, tento návrh. Abych to zkrátila, tak mohu říci, že si myslím, že ta struktura, nějaká struktura, ať už to bude institut nebo nějaká platforma, by mohla pomoci tomu, aby vznikla určitá doporučení a aby se ta doporučení zaváděla do praxe. E, doporučení, která se týkají screeningu, nějakého registru pacientů a dalších věcí. Mm, bylo by to do, dobré, byl by to takový zdroj informací pro pacienty i pro zdravotníky. Byla by to také určitá potom možnost vyhodnotit dopad naší aktivity a dopad toho plánu pro boj s rakovinou protože si myslím, že tam musí být určité ukazatele, abychom potom mohli vyhodnotit, eh, jaký ten plán měl přínos. Doufám, že jsem neodpověděla, pardon, že jsem nezapomněla na některé otázky, ale děkuji vám všem za vaše podněty. Dajeme głos. Děkuji, Veroniko. A nyní online eh, se připojí Peter Líse za EPP. Vítáme tě, máš slovo. Yeah, thank you very much, Chair. I'm really happy. Ano, děkuji. Já jsem velice rád, pane předsedo, že za, zahájujeme práci našeho velice důležitého výboru. Bylo to docela obtížné, abychom se jaksi dali dohromady z různých eh, důvodů, takže teď je dobře, že se konečně už dostáváme eh, k samotné práci. Bohužel eh, téměř všichni mají eh, zkušenosti, nějaké zkušenosti s rakovinou, buď sami, nebo znají někoho ze své rodiny nebo ze svého okolí. A to je i případ eh, pana Manfreda Webra, který zažil to, že jeho bratr zemřel na rakovinu, takže i proto eh, byl, mm, to byl takový podnět také i pro zřízení tohoto výboru. Já sám eh, nejsem lékař, ale také jsem eh, ztratil někoho blízkého právě kvůli rakovině a byl to mladý člověk. Chtěl bych pogratulovat vám, pane předsedo, i paní zpravodajce Veronice. Velice rád budu pracovat jako stínový zpravodaj za EPP. Myslím si, že už jste asi zazněli ty hlavní myšlenky, ale chtěl bych ještě zdůraznit to, že centrem naší práce má být pacient. Takže právě pacienti by měli cítit nějaký výsledek toho, co zde budeme 12 eh, měsíců řešit. Měli bychom také naslouchat samotným pacientům a čekají nás eh, slyšení mm, různých pacientských organizací v těch následných měsících. Já si myslím, eh, že je jasné, a už to také zaznělo, že velice významná je prevence. Ale až, eh, nebo pardon, když jsme si vyslechli v únoru eh, některé odborníky, protože jsme měli velice kvalitní slyšení v únoru a byli tam také odborníci ze Světové zdravotnické organizace a 50 Oni tedy řekli, že vlastně 50 příčin rakoviny zatím ještě nejsou známy, takže je zapotřebí i dalšího výzkumu samotných příčin. Každopádně některé ty příčiny velice dobře známe, číslo jedna je kouření. A to by měl být takový e, velice důležitý apel. Paní Rivasi hovořila o tom, že bychom měli mm, se zaměřovat na prevenci kouření. Takže nejsou to úplně na prvním místě auta nebo Eh, nějaké chemikálie, ale úplně příčina číslo jedna je kouření. Takže i zde musíme něco udělat. Hmm. Neměli bychom tedy zapomínat na ty zásadní věci a neměli bychom ztrácet ze zřetele pacienty, kteří strádají a kteří trpí, ať už to tedy ta rakovina z jakékoliv příčiny. Když už někdo onemocní, tak už je pozdě hovořit o nějaké prevenci nebo o nějakých příčinách. Ti lidé jsou zkrátka nemocní a potřebují co nejlepší léčbu, takže musíme také vést výzkum eh, za tím účelem, abychom nalezli tu nejlepší léčbu, která může být. Mm, také musíme říci, že tento boj asi nevybojujeme sami. Musíme se spojit s členskými státy. Eh, Měli bychom se totiž zaměřit na tu eh, evropskou přidanou hodnotu, na oblasti, kde je lepší akce na úrovni Evropy. Eh, takže eh, například oblast rakoviny dětí a Poté, co si vyslechneme odborníky a lékaře, tak bychom si také měli vyslechnout právníky, protože zatím je to tak, že členské státy jsou kompetentní v oblasti zdravotních systémů. Ehm, takže měli bychom se zamyslet, eh, měli bychom si vyslechnout právníky, aby nám řekli, co vlastně v rámci těch stávajících smluv můžeme učinit. Myslím si, že ty smlouvy nám eh, umožňují eh, být aktivnější než dříve. Můžeme najít nějaké konkrétní akce, k nímž můžeme přistoupit i na základě stávajících smluv. Také si myslím, že náš výbor by se neměl zabývat výhradně rakovinou Měli bychom k tomu trošku přidlužit, přidružit i další nemoci, nebo využít ty cíle a ty mm, postupy, které budeme budovat eh, v rámci boje s rakovinou, tak měli bychom to použít i třeba pro jiné choroby. A na závěr bych chtěl ještě podotknout, že eh, by zde neměla být nějaká soutěž nebo um, nějaká konkurence mezi pacienty s covidem a pacienty s rakovinou. Jsou zde snahy omezit eh, COVID-19 třeba tím, že se omezují různé společenské aktivity, různé párty a tak dále, protože je to tak, že nemocnice začínají být eh, naplněny pacienty s covidem, a i Stella Kyriakides eh, o tom hovořila v pátek. Nacházíme se ve velice obtížné situaci a může se znovu stát, že nakonec lékaři se budou muset eh, rozhodovat, zda tedy přijmou do nemocnice pacienta s covidem nebo pacienta s rakovinou. Takže doufejme, že tedy eh, se podaří snížit ty počty nakažených, ale zároveň musíme chránit pacienty, kteří třeba procházejí chemoterapii, protože jsou velice zranitelní i vůči COVID-19. Takže musíme teď eh, uvažovat eh, jaksi dvojkole, dvojkolejně, to znamená pacienti s rakovinou musí být nadále dobře léčeni, ale zároveň musí být ještě dobře chráněni, když třeba procházejí chemoterapií proti, pardon, chráně proti COVID-19. Děkuji. Děkuji, Petře, a budeme pokračovat v diskusi. A prosím, aby všichni dbali na eh, časový limit. Eh, je to vážné téma, eh, takže nechci nikoho přerušovat, ale prosím, snažte se. Takže za SAD tady portugalská kolegyně. Děkuji, pane předsedo, děkuji, Veroniko. Eh, především eh, děkuji a přeji všem eh, co nejlepší přežití. K té zprávě. My tady máme skutečně 30 až, víme, že asi 30 až 50 úmrtí na rakovinu se dá zabránit, ale my máme tedy známé Eh, notifikovatelné eh, příčiny a těm se musíme zabývat, abychom a zjistíme, jakým způsobem je možné tady eh, takto posílit prevenci. Prevence to není jenom zabránění té choroby, to je tedy ta hlavní prevence, ta primární, ale my tomu také můžeme bránit zákonodárstvím, například omezením kouření u mladých lidí. Pak máme tedy eh, primární prevenci a chceme dát tedy lepší, zdravější výběr občanům. Pak tady máme včasná diagnostika, screening, screening pak máme, to je sekundární, pak máme terciární a sice eh, chceme, aby se eh, tedy do té nemoci mm, neupadávalo opakovaně. Takže moje tolik moje první eh, poznámka. Druhá věc je, eh, já skutečně eh, vím nebo sleduji, jak v různých zemích je toto zorganizováno. Já jsem z odlehlého regionu a já vím, že u nás když eh, bych eh, chytila karovinu, tak prostě bych se musela vzdálit od své rodiny a být někde mm, prostě na pevnině v Francii a to je opravdu daleko. A to se netýká tedy jenom eh, třeba tak ohledně regionu jako já, ale jako bydlím já, ale také třeba venkovských oblastí Čili eh, tady jde skutečně o lepší dostupnost. Eh, potřebovali bychom mít hustší síť eh, onkologických center excelence. Děkuji vám. Děkuji. Ano, je to tak. V případě vzácných novotvarů skutečně je to tak, že by to mělo být uděláno tak, aby tyto novotvary i ty vzácné byly léčitelné všude, takže by nebylo nutné se skutečně za léčbou daleko stěhovat. Čili toho chceme, toto chceme posílit. A nyní Antinkomin Olivers, eh, omlouvám se, jsem to řekl správně, Španělsko, prosím. Bohužel nemáme mikrofon. Euh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce. Myslím si, že určitě pomůže usáhnout eh, k dosažení eh, koncensu v tomto výboru, že to je eh, skvělé, že byla jmenována právě ona. A já bych zmínil ještě tři důležité věci. Za prvé, již to zde mnozí kolegové zmínili, ale já bych eh, to chtěl ještě zdůraznit. Je to ta otázka přístupu, rovného přístupu. Ono je velice snadné to jmenovat jako cíl, ale je potom velmi obtížné toho dosáhnout. Já v Katalánsku eh, jsem ve vládě, eh, si měl na starosti zdravotnictví a bylo i na takto malém území, jako je Katalánsko, velice obtížné zaručit ten rovný přístup. A představme si teď, že bychom to měli dělat na úrovni celé Evropy eh, s tím, jak je všech 27 členských států navzájem různých. Pokud jde o terapeutickou inovaci a výzkum, ty pokračují velice rychle. Pokud my hovoříme s těmi špičkovými vědci, tak oni nám říkají, že za 15 až 20 let bude ten boj proti rakovině velice pokročilý. A já se bojím, že eh, jak si je třeba toto vidět také v, Eh, s ohledem na ten přístup, protože jak zajistíme, aby ten výzkum, který bude špičkový, eh, dosáhl ke všem lidem zároveň. A to je otázka politická, otázka rovnosti a přístupu. Protože až se objevíte nové léčivé přípravky, které jsou velice účinné, je to personalizovaná medicína a tak dále, léky šité lidem na míru, a to všechno sice můžeme mít, ale bude velice důležité zajistit právě tu rovnost přístupu, i pokud jde o ty inovativní léčivé přípravky. A potom je zde ta prevence, o tom jsme také již všichni hovořili pokud eh, má v nějaké oblasti smysl pracovat na celoevropské úrovni, tak je to právě v oblasti prevence. A proto potřebujeme tu strategii, evropskou strategii veřejného zdraví v oblasti prevence rakoviny a potřebujeme jasně říci, jaké jsou i ty sociál, sociální faktory. A k tomu, co říkal Stefan Uta, eh, Obama pomocí eh, moonshotu Eh, vlastně eh, chtěl jaksi eh, zajistit porážku rakoviny ve Spojených státech a já se ptám, proč na té špičce toho výzkumu není Evropská unie. My k tomu máme všechny prostředky a proč nejsme tím světovým lídrem? Je to z důvodu politických a já doufám, že tento výbor nám umožní posílit i tu politickou ambici, protože jedině ta zajistí, že budeme v čele toho výzkumu. Musíme mít eh, tedy tuto ambici být lídry, pokud jde o výzkum léku proti rakovině. Děkuji. A nyní Maria Arena z Francie za SAD. Merci beaucoup. Děkuji. Eh, já jsem belgičanka, nejsem francouzská. Pan předseda se omlouvá. Děkuji mnohokrát eh, Veronik, nebo blahopřeji, že se ujala tohoto tématu. Já bych se chtěla zaměřit na to, o čem se již také hodně hovořilo, tedy o prevenci, ale ještě před vypuknutím té rakoviny, protože víme, že expozice různým eh, toxickým produktům, například pokud jde o tabák, tam je to velice dobře známo, že je to faktor, ale jsou zde i další toxické látky, O jejich škodlivosti třeba příliš mnoho ještě nevíme. Jsou to různé toxické chemikálie, karcinogení. a my máme povinnost je nějakým způsobem na evropském území regulovat. Těch priorit je hodně. Je to systematičtější vyhodnocení a větší ochrana vůči těmto chemickým látkám, které mohou být nebezpečné. Také větší podpora výzkumu, ten je naprosto zásadní. Dále posílení legislativního rámce, pokud jde o endokrinní disruptory, především zamezení toho, aby se používaly ve spotřebních produktech a také, abychom zamezili těm koktejlovým efektům, protože my jsme dnes, eh, jak si my zvažujeme negativní dopady některých těch endokrinních disruptorů, ale potom už vlastně se nedíváme na to, jaký dopad mají, když, když se více těchto látek smísí. Také je třeba tedy zaměřit se na to mnohočetné eh, vystavování se těm eh, karcinogenním látkám. To se týká například eh, i vody. Je také třeba posílit informovanost občanů, pokud jde o nebezpečí vystavování se těmto látkám. Je třeba se zde zaměřit především na zdravotnický personál. A my jsme eh, komisi eh, například již předložili návrh, který se týká oxidu titaničitého. To znamená, eh, snažili jsme se, aby byl zakázán, ale jak víte, máme zde prováděcí implementační akty a zde parlament může přispět pouze Eh, stanoviskem, eh, nikoli nějakým rozhodnutím. A já si myslím, že jednou z těch cest je právě zapojit Evropský parlament eh, nejen pouze do prostřednictvím stanovisek, ale také rozhodnutí. Maria, to... děkujeme, Marie. Tomislav Sokol z Maďarska EPP, prosím. First Děkuji. Já bych nejprve chtěl poděkovat zpravodajce za její prezentaci a také bych chtěl vyjádřit plnou podporu této, eh, tomuto, těmto cílům našeho výboru. Dovolte mi několik komentářů. Za prvé, je pravda, že Evropská unie má omezené kompetence v oblasti zdravotnictví, ale neznamená to, že nemá vůbec žádné kompetence. Takže to, že ty kompetence jsou omezené, by neměla být nějaká omluva, proč Evropa nebude dělat vůbec nic. Mohli bychom se spíše zaměřit na to, co Evropská unie může dělat. také, jak říkali kolegové, musíme být, musíme mít co nejkonkrétnější výsledky. Neměli bychom udělat pouze nějaký seznam toho, co bychom si všichni přáli, ale měli bychom si stanovit cíle, najít toho, kdo má kompetence a mm, dohlížet na to, aby ty cíle byly vyplněny. E, určitě ale musíme chápat e, dělení moci, rozdělení kompetencí Domnívám se, že nástroje, které již existují, jsou za prvé regulatorní a ty druhé jsou finanční. Pak je zde určitě ještě i ta otázka přeshraniční. Máme zde eh, provádění legislativy, která nebyla dostatečně implementována. Za to mohou členské státy, ale také i to, že e, ta směrnice o, pohra, o poskytování přeshraniční péče není úplně dobrá, protože tam je mnoho ustanovení, která nejsou třeba úplně jasná, takže určitě musí být lépe prováděna směrnice o poskytování přeshraniční péče, ale určitě i to vyjasnění by mělo být mezi našimi doporučeními. Pak jste také, jsou zde ty takzvané společné nákupy. E, problémem je to, že cytostatika jsou velice drahá a Evropská unie může mm, mít e, nebo může vykonávat takzvané společné nákupy a tím srazit cenu e, těch různých cytostatik a dalších léčiv pro pacienty s rakovinou. Už jsme k tomu přistoupili v případu nákupů eh, zdravotnického vybavení proti eh, koronaviru, takže máme teď eh, konkrétní příklad, jak to udělat a to si myslím, že bychom tam také měli dát. Pak je tam ještě takzvané právo být zapomenut. Už o tom někdo hovořil, že nesmí, být, eh, nesmí existovat žádná diskriminace přeživších, uzdravených pacientů a že by se pacienti co nejrychleji, nebo ti, ti uzdravení pacienti by se pak měli co nejrychleji zase zapojit do běžného života, neměli by být nějak diskriminováni, třeba pak nějak v nějakých různých eh, smlouvách. A zde už máme legislativu Evropské unie, ale možná bychom mohli ještě tam nějak tu legislativu zlepšit, abychom tam ještě dodali tuto konkrétní, eh, tento konkrétní zákaz diskriminace. Pak zde máme ještě nástroj, kterým je evropský semestr. Ten se spíše vždycky zaměřoval na úspory, na eh, šetření, na škrty, ale v těch posledních letech se to trochu změnilo a i ten evropský semestr se soustředí na cíle, které, kterých by měly dosáhnout členské státy. A mezi ty cíle teď patří i zdraví, zdravotnictví. Člen, ty evropský semestr by tedy měl brát v úvahu i cíle členských států v oblasti zdravotnictví a pak by to mohl být velice účinný nástroj. No a pak potřebujeme ještě finance. Už to bylo trošku zmíněno, pan předseda přerušuje. Budu stručný, říká pan eh, Sokol. Takže říkali jsme, že se musí být rovný přístup eh, k léčbě, také i k těm screeningovým programům a k tomu potřebujeme finanční programy. Musíme být opět co nejkonkrétnější a mm, navrhovat co nejkonkrétnější návrhy, eh, namísto toho, abychom se zaměřovali na nějaké takové velice široké návrhy. Děkuji ještě jednou, připomínám eh, čas, dodržujte čas, máme tady ještě několik dalších přihlašených a potom eh, ještě zpravodajka paní Kopač. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit polsky. Děkuji, Veroniko. Děkuji za to, že prostě s takovým nadšením, tak eh, se srdcem do toho jdete jde tady mimo jiné o boji proti nerovnosti. Eh, a to na různých eh, úrovních. Například eh, pokud se týče objemu klinický, klinického výzkumu. Tady mezi západní, střední a východní Evropou jsou obrovské rozdíly. Takže eh, možná by bylo dobré podpořit eh, tedy nekomerční výzkum v těch zemích, kde to pokulhává. Druhá věc, eh, která se týká nerovnosti, jsou tedy ty novotvary, které jsou zhoubné a úmrtnost. Jsou země, a je to také, je to také ve střední Evropě, kde právě tato oblast je podchycená daleko méně než eh, na západě Evropy, ale umrtnost je zde výrazně, výrazně vyšší. O čem to svědčí? No zřejmě o tom, že buď tedy diagnostika nebyla dokonalá, nebo přišla pozdě, anebo eh, profilaxe nebyla dotažena do určité úrovně a možná, že tam nemáme ani ty nejnovější terapie, které jsou dostupné v západní Evropě. Pokud se týče právě této terapie, abychom tedy vyrovnali ty rozdíly mezi eh, východní a západní Evropou, nebo střední a západní Evropou, tak by bylo dobré tedy, eh, eh, jak to říkal Petr Líze, navrhnout evropskou registraci těchto léků. To znamená, že by se nové léky dostaly rychleji do členských zemích. Momentálně jde o to, aby eh, se životy zachraňovaly stejně rychle eh, jak ve střední Evropě, tak v Evropě západní. Eh, chtěla bych, abychom, aby se nám podařilo tuto nerovnost co nejrychleji vyrovnat. A také bych si přála, aby v té zprávě jste to byla právě vy, paní zpravodajka, eh, která pojíme eh, tedy to, co chceme sdělit eh, tak komplexně, jak jste to vlastně řekla úvodem. Budu držet palce, budeme spolupracovat, myslím, že je to dobrý začátek naší spolupráce. Děkuji ještě dva řečníci a nyní Romana Jerkovič z Maďarska za SAD. Online. Bardzo proszę o dyscyplinę czasową. Pani... Prosím, dodržujte čas, paní poslankyně. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla pogratulovat naší zpravodajce. Rakovina je bohužel součástí našeho běžného života, protože má mnoho sociálních i ekonomických dopadů. A všichni víme, že to je společný problém a že musíme hledat společná řešení. Bohužel má země Chorvatsko není právě dobrým příkladem pro boj s rakovinou, protože Chorvatsko patří mezi země, kde je velice nízký, eh, nízká míra přežití. Důvodem může být to, že ta rakovina bývá diagnostikována ve velmi pozdních stádiích. Proto potřebujeme prevenci a dobře Eh, organizovaná plošná vyšetřování, plošnou prevenci a také dobrou osvětu. Proto naprosto souhlasím s tím, že bychom měli založit nějaký takový celoevropský mechanismus, který bude mít koordinující úlohu a také poradenskou úlohu. A tento orgán eh, bude vycházet ze statistik, bude vycházet také z mm, národních eh, registrů pacientů. A eh, také by se měly právě prosazovat eh, ta, ty plošné screeningy. Možná by to byla také i dobrá platforma pro výměnu osvědčených postupů a pro lepší koordinaci a spolupráci. Domnívám se, že takový mechanismus na úrovni EU by mohl výrazně posílit preventivní kapacitu členských států. Děkuji. Děkuji pan Rypa za zelené, prosím. Trip online. Připomínám o disciplíně časové. Připomínám ještě jednou, dodržujte čas, prosím, i online. Manuela, jestli z nami? Z nami? Here I am. Proszę o správnou krótką wypowiedź. Děkuji, slyšíme se. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní zpravodajko. Už jste zmínili celou řadu důrazných, eh, výrazných bodů, na něž se musíme zaměřit. Také stejně jako paní Rivasy bych ještě chtěla potrhnout eh, význam prevence rakoviny. Musí to být jedna z, vysoká, z vysokých priorit, protože 30 až 50 eh, podle Světové zdravotnické organizace eh, případů je, eh, je můžeme předcházet. Také zde máme velký počet rakoviny u mladých lidí. Potřebujeme snižovat taková rizika, jako jsou chemické látky, endokrinní disruptory a další vlivy z prostředí. Souhlasím s kolegy, ale mám třeba jiný názor než pan Líze. Já si myslím, že můžeme předcházet rakovině v mnoha případech Můžeme, mm, potřebujeme nezávislou studii, která se týká třeba vlivu nejnovějších technologií, bezdrátových technologií nebo technologií 5G a musí to být eh, studie, která nebude závislá na průmyslu. Také když hovoříte o prevenci, tak eh, musíme, tak se ptám, jaká opatření konkrétně plánujete. A nakonec se chci zeptat, souhlasíte s tím, že byste měla být nějaká ta nezávislá studie o mm, případném negativním dopadu bez, bezdrátových technologií nebo těch technologií 5G? Děkuji. Veroniky. Děkuji. Já bych také chtěl říct několik slov Veronice. Eh, myslím si, že když jsme si vyslechli všechny hlasy, tak eh, mm, vidíme, že jsou si dost podobné. Domnívám se, že v tomto výboru potřebujeme odvahu. Proto jsme ji také vytvořili, tento, jsme vytvořili tento výbor, aby to byla eh, odvážná zpráva, která poukazuje na slabiny a silné stránky, také na tedy eh, rychlou diagnózu Eh, prostě eh, možná, abychom tedy vytvořili systém nebo alespoň základy pro něj, aby byly certifikáty, eh, certifikující střediska kompetence, které umí rychle diagnostikovat, rychle léčit, mají menší umrtnost na základě ukazatelů, které jsou přece známy a expertně uznávané. Pokud budeme ukazovat ty dobré výsledky, ty, kteří umí, tak další je budou napodobovat. Takže když tady budeme vypichovat ty, eh, kteří to umí nejlépe, tak eh, vzbudíme jakýsi závod před. Je třeba, aby členské státy se do toho pustily. Je, je třeba, aby profilaxe a tedy vstupní prohlídky, abych tady prostě bylo více. Čili jde o prevenci. Prostě, aby lidé eh, a nejenom lidé, ale prostě instituce v příslušných zemích, které jsou nyní vzadu, aby měli šanci a peníze eh, dohnat. Prostě je třeba pravdivě hovořit o slabinách a zeměpisných rozdílech. Eh, potřebujeme také systém toho druhého názoru. Jestliže někdo eh, prostě není zcela si jistý, jak to vypadá, tak eh, musí se vědět, že existují prostředky a možnosti si to nechat ověřit. Také, abychom měli společný výzkum pro léčení dětí, zejména tam, kde, které mají vzácné nohotvary. Prostě, aby nebylo třeba, aby tato, tyto dítě eh, se muselo potýkat s administrativními a hraničními překážkami Eh, také bych chtělo, abychom měli nějakou základnu vědomostí v Evropské eh, unii, tak aby mladí lékaři, studenti, onkologové eh, na toto mohli dosáhnout. Prostě to, co je pro někoho typické, to pro jiného je novinka. A já myslím, že prostě tady tuto databázi nemáme. Kolega z Maďarska říkal, ano, společně nakupovat. Samozřejmě, že je to nutné, Protože eh, já jsem byl kdysi ministerstvem vnitra a pamatuju si, eh, že eh, v Evropě chyběla dostupnost čtyř důležitých onkologických léků v 16 státech Evropské unie. A to prostě nemůžeme připustit, aby to tak bylo. Také máme takzvané kritické onkologické léky. Pokud je nemáme, tak e, prostě stojí léčba. Čili tady skutečně potřebujeme nový systém společných nákupů a rezerv. A také e, e, pokud se týče koordinace, jak si ta základní Eh, musíme mít také eh, domácí lékaře, kteří to umí, ne aby tedy obvodní lékař, to prostě rodinný lékař dokázal rozpoznat. A eh, prostě musí mít také systém, musíme mít systém, který tyto lékaře bude motivovat k tomu, aby se na to zaměřili a aby jim umožnili poměrně snadno posílat lidi na příslušné odborné vyšetření. A na to bychom měli mít tedy eh, veřejný systém financování. Nechci to tedy prodlužovat, eh, dám tedy slovo eh, Veronice, aby mohla zodpovědět otázky, prosím. Thank you very much, Bartoš. I hope my Ano, děkuji. Děkuji. Já doufám, že jsem dobře vyslovila vaše jméno, pane předsedo. Takže pokusím se schrnout tuto velice bohatou debatu. Za prvé, co se týče prevence. Ano, prevence je zásadní. 40 onemocnění rakovinou eh, jsou um, preventabilní, takže musíme Eh, také bojovat i se, se zdravotními determinanty, které nejsou, eh, které nelze jaksi předejít prevencí. Takže zde neho, hovoříme pouze o zdravotním pohledu, ale o také politickém pohledu. Dále musíme také pracovat i na vyhodnocení takových těch nových faktorů, která, které zatím ještě nejsou dostatečně známé, ale musíme je také zkoumat aby i zde došlo k pokroku. Také hodně hovoříme o léčbě, o léčivých přípravcích. Souhlasím s tím, že zde musí být e, rovný přístup k léčbě a e, přístup ke kvalitní léčbě. Takže musí zde být dostupnost. Evropská unie by třeba se mohla věnovat otázce stanovování cen. Musí zde být dostatek, dostatek léčiv. Také jsme se třeba věnovali ve zprávě z vlastního podnětu právě boji s nedostatkem léčiv, tam bychom se mohli inspirovat. Dále souhlasím, že jsou zapotřebí klinická šetření i eh, nezisková, nejenom ta eh, šetření, která platí farmaceutické firmy. A ještě poslední věc k péči bych chtěla říci, Eh, určitě bychom se měli zamyslet nad tou organizací určitého institutu, určitého střediska pro boj s rakovinou na úrovni Evropské unie, což by mělo podporovat eh, excelenci, vytváření sítí. Také by bychom se měli zamyslet nad eh, tím, jak poskytovat co nejlepší péči, kam bychom měli, to by, kterou by měli poskytovat multidisciplinární týmy. Souhlasím s tím, že tam eh, patří i eh, ti rodinní lékaři. Paní Konečná také zmínila jednu věc, kterou jsem pozapomněla ve svém prvním projevu, to jsou ty vzácné druhy rakovin. Tam opravdu také potřebujeme e, být aktivní na, ty, na té evropské úrovni. Pacienti musí být schopni vycestovat třeba do jiné země pro léčbu, ale zároveň můžeme využít také telemedicínu. E, ta je možná k tomu, abych, aby zde byla určitá centra, určité sítě, byla by zde evropská taková referenční síť, takže tak, eh, využití telemedicíny pro tyto případy by také mohly být dobrou eh, rychlou reakcí. Ale pokud ti pacienti budou muset skutečně vycestovat, tak pak by ta možnost také měla být. Ale někdy třeba stačí odeslat eh, vzorek a můžete pak s tím lékařem hovořit prostřednictvím technologií telemedicíny už teď jste tady také máme v parlamentu ty to různé telekonference a tak dále. Také jste hovořili o tom, že potřebujeme eh, vždycky najít eh, ro, eh, určitou rovnováhu mezi excelentní péčí, ale mezi blízkostí té péče. A to bývá problém. Liší se to země od zemi, také se to liší v jednotlivých regionech. A nakonec bych ještě chtěla říct, že do velké míry souhlasím s kolegou Petrem Lízem, abychom vytvářeli určité normativy. My se zde věnujeme rakovině, ale když hovoříme o prevenci, tak se to vlastně týká i velice dalších, eh, i dalších výrazných, eh, významných nemocí, třeba kardiovaskulárních onemocnění. Takže tím, že se budeme věnovat eh, rakovině, tak můžeme třeba vytvořit modely i pro zlepšení situace v léčení jiných onemocnění. Zazněla zde ještě celá řada dalších věcí. Toto jsou takové hlavní věci, k nim jsem se chtěla vyjádřit a chtěla bych říci, že s nimi do velké míry souhlasím. Děkuji vám. E, myslím, že to byla e, skutečně kvalitní diskuse. Eh, podařilo se nám upřesnit eh, ty části, ty detaily, kterými se musíme zabývat. Všichni hovoří o rychlé diagnostice, čili potřebujeme systém, aby k tomu měli všichni přístup. Všichni hovoří o eh, srovnání dostupnosti moderních způsobů léčby, ano, nebo také účinnost léčby a její zvyšování, to je také potřebné. A tedy a také tedy eh, péče pacienta po vyléčení. Prostě, aby eh, lidé, kteří přežili rakovinu, eh, mohli normálně fungovat. Možná, že tady bychom se měli tedy jaksi zabývat tou otázkou, kdy můžeme pacienta považovat za vylečeného. Čili potřebujeme, aby ti lidé mohli důvěřovat mm, a já jsem tedy si o tom hovořil. Eh, hovořil jsem o tom s různými lidmi, s profesory, vědci, lékaři. Dále eh, zabezpečení léku pro pacienta. Opět musíme mít mechanismus pro to, abychom měli dostupné moderní léky, ale také, abychom ochránili Evropu před nedostatkem důležitých a kritických eh, léků proti novotvarům. Čili cestou by měly být společné nákupy a také eh, to vlastně vidíme eh, na případě COVID. Eh, bez společného postupu ho neporazíme. Dámy a pánové, já vám velice děkuji. Příště se sejdeme 27. října a hm, prosil bych, abyste si připravili vystoupení, které opravdu budou dodržovat přidělený čas. A prosím, každý aby kdo chce promluvit, aby promluvit mohl, ale prosím domluvte se s koordinátory, abychom to dali časově dohromady. Eh, budeme mít také první hearing v tomto výboru a bude se to týkat financování a dostupnosti výzkumu, výsledku výzkumu. To bude potom v listopadu a bude tedy elektronicky. Já všem tedy dnes děkuji a e, také už jsme tedy začali několik pracovních setkání, za to také děkuji a těším se na shledanou.